v roce 2009 předložil rezoluci. Ovšem eh, nic se nestalo do března 2010. My skutečně eh, bychom byli rádi, kdyby nějakému pokroku došlo alespoň do března 2011. Eh, komise se poprvé vyjádřila v září 2009 a my souhlasíme s šesti oblastmi priorit. Ale ve vlastních konzultacích komise také řekla, že bude třeba stanovit jasný termín, tak aby se podnítili ti, kteří nejsou příliš eh, nadšení eh, činy v tomto v této oblasti. A já eh, doufám, že by se podařilo takovýto termín stanovit nejpozději na září 2012. My žijeme v době, kdy se rozrůstají obchodní transakce přeshraniční a bylo by tedy dobré, kdybychom měli eh, společné standardy pro kreditové úvěrové transakce, inkasa a podobně. Eh, bylo by samozřejmě mnohem lepší eh, pro spotřebitele, aby mohli počítat se stejnými pravidly, ať nakupují kdekoliv. Čili bylo by to skutečně ve prospěch spotřebitelů, kteří potřebují určitou jistotu. A my zatím se musíme obávat, že dosud není eh, dostatečná jistota, pokud se týče eh, inkasa z účtu. Platební systémy, to je vlastně zhruba jedna třetina veškerého objemu obchodu pro finanční banky, pro komerční banky, čili to není nic malého. Evropská unie musí si uvědomit, že spotřebitelé mají obavy z různých triků a nepoctivého jednání. Je tedy třeba, aby spotřebitelé měli k dispozici eh, dodatečné, dodatečné pojistky, pokud se týče eh, zavádění přímého inkasa z účtu. Eh, například u šeků ve Francii nedávno eh, byly určité problémy eh, s šeky, které byly bohužel vypláceny třetím stranám a neměly být vypláceny. Já myslím, že není dostatečné, jestliže tyto problémy se řeší dodatečnými službami, poněvadž to je právě oblast, kde lze provádět různé podvody. Není možné, aby eh, si toto řešili jednotlivé země samostatně. My opravdu potřebujeme řešit tyto eh, věci eh, celoevropsky, zejména pokud se týče přímého inkasa z účtu. Podobně, pokud se týče transakcí vůči veřejným orgánům, eh, je třeba provádět eh, přehledy, zjišťovat informace a dále zde máme ještě problematiku návaznosti a zachování kontinuity eh, mezi novým a stávajícím systémem inkas. A možná dalším problémem jsou také eh, platby pomocí karet. To všechno jsou velice důležité problémy a skutečně nastal čas, abychom byli pevní a abychom si jasně eh, stanovili mandát, abychom mohli migrovat na projekt SEPA, který je skutečně důležitý pro to, aby se mohl spustit společný trh. Děkuji. Jménem komise pan Barnier, máte slovo. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, rád se s vámi opět shledávám, abych eh, od počátku podpořil to, to co řekla paní předsedkyně Sharon Bowles. Vy jste říkala, že spotřebitelé potřebují bezpečnost. A to jsem již tvrdil při svém slyšení před Evropským parlamentem je třeba, aby si spotřebitelé znovu přivlastnili vnitřní trh skrze konkrétní projekty. A to je právě jednotná oblast pro platby v eurech SEPA. Je to složitá záležitost. Jde o jednoduché finanční převody v Evropě. Odůvodňuji naši mobilizaci. Chci poděkovat parlamentu za podporu SEPy a chci konkrétně odpovědět na pět bodů, které jste, paní předsedkyně, zmínila a které definují zásadní problémy, které musíme vyřešit. Vzpomínám na velmi důležitou zprávu Pervenche Beres a Jean-Paul Gozese na téma, které souvisí se SEPou. Ano, paní předsedkyně, klíčovým mezníkem by mělo být eh, tedy základem pro rozvoj projektu CEPA. Takový termín by dal větší právní jistotu, větší právní jasnost a umožnil by naplánovat příslušné investice a umožnil by ukončit koexistenci národních a evropských platebních systémů. Takový termín předpokládá legislativní akt a mý kolegové analyzují jednotlivé možnosti. Tato práce by měla skončit na jaře příštího tohoto roku a věřím, že ten návrh by měl být legislativního charakteru. Když hovořím, začíná měsíc březen, je předčasné vyhlásit tento termín a já jsem měl v úvahu termín roku 2012, ale bude třeba ponechat subjektům 12-měsíční lhutu na přizpůsobení u vkladu a výběru. Některé otázky vyvolává jak vaše usnesení, tak výsledky rady ECOFIN pro kvalitu těchto návrhů. Další bod. Potřebujeme vyjasnit multilaterální bankovní, mezibankovní poplatky je třeba toto vyjasnit, než přistoupíme k vyřešení otázky plate platebními kartami. Budou schromáženy nové informace pro jednotlivé kategorie uživatelů v této věci a brzy se vrátíme k výsledkům této veřejné konzultace a tato otázka bude samozřejmě analyzována z pohledu slučitelnosti s politikou hospodářské soutěže v kompetenci kolegy Almuny. Dovolím si několik eh, poznámek u výběru. Máme přechodné období do roce 2012, kde je maximální mes 8,8 centů. U přezraničních transakcí chci poznamenat, že přes 90% probíhá bez jakékoliv bez jakéhokoliv mezibankovního multilaterálního poplatku. Tedy tento poplatek není jediným mechanismem pro financování a není ani nejefektivnějším mechanismem pro platební karty. Komise schválila rozhodnutí pro, proti těmto poplatkům u systému Mastercard. Uplatili jsme to i u systému Visa a v současnosti u, u systému Mastercard je to předmětem sporu u Evropského soudního dvora. U těchto poplatků komise vyjasnila pravidla hry a definitivní závěry soudu by měly přinést větší právní jistotu. Třetí bod, měl jsem možnost o tom hovořit během slyšení, jsem nakloněn spuštění evropské iniciativ v oblasti bankovních karet a některé věci jsou rozvíjeny v oblasti Payfair, EAPS a Money setkám se s jednotlivými subjekty na trhu, abychom společně vyhodnotili vůli jít ku předu, snad koordinovat jednotlivé iniciativy a podniknout příslušné kroky. A komise bude souběžně analyzovat z hlediska pravidel hospodářské soutěže systém platebních karet, aby byl systém financování odůvodněný. Za čtvrté, pokud je o budoucnost zprávy a řízení, zde nemáme ambice v oblasti celoevropského řízení a proto došlo ke společné iniciativě s Evropskou centrální bankou vytvořit radu pro SEPA, kde byly zastoupeny příslušné subjekty finančního sektoru. Cílem není rozhodovat, ale usnadnit dialog, abychom zajistili správnou realizaci projektu SEPA. A první jednání proběhne na jaře. Je evidentní, paní předsedkyně, vážené poslanky, vážení poslanci, že budu osobně informovat Evropský parlament o postupu Rady SEPA, mimo jiné až budu vystupovat před výborem EKON. Poslední bod, pokud je o zohlednění zájmu uživatelů. Vy jste to připomněla, paní předsedkyně. Já lituji toho, že sektor bankovních plateb je zdrženlivý, pokud je o zájmy spotřebitelů je možné zlepšení v oblasti řízení Evropské rady pro platby, aby byla zvýšena průhlednost pro spotřebitele. Rada SEPA bude představovat správné fórum pro tato zlepšení a chci také jednat přímo v konkrétních otázkách, zejména v těch podech, které se týkají výběru. Evropská komise napíše European Payments Council, aby tyto změny byly zahrnuty, které by odpovídaly zájmům spotřebitelů. Ale nevylučuji, že by komise podnikla iniciativy, pokud narazíme na překážky na této cestě, abychom právě vzali v úvahu zájmy spotřebitelů. Jak jste pochopila, paní předsedkyně, pane předsedo, dámy a pánové, jsem rozhodnut jednat a uvést v život po tak jak jsem řekl v lednu a samozřejmě v zájmu těchto zlepšení a těchto kroků se budu opírat o Evropský parlament a o vaše usnesení. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři, a nyní jménem frakce má slovo pan Goze, dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři. Vůbec nepochybuji na vaši rozhodnosti a odhodlanosti a dal jste nám eh, na ruku celou řadu prvků, čímž jste zodpověděl celou řadu otázek, které si klademe a které, jsou také, které také zaznívají v eh, usnesení. Téma je velmi obtížné, závažné a souvisí to s tím, že SEPA je iniciativou bankovního sektoru členských států a směrnice o platebních službách, já jsem ostatně byl zpravodajem této směrnice, má za cíl vytvořit příslušné právní nástroje, aby tento platební, evropský platovní systém byl vytvořen. A kromě toho jde také o zdokonalení hospodářské soutěže v článku 2 se hovoří o vytváření možností, eh, jak eh, podvázat monopol bank. Jedná se teda o velmi komplikovaný systém, který z části vysvětluje časovou prodlevu, ale Eh, vytváření bankovních eh, služeb nebo vůbec směrnice o těchto službách eh, byla implementována bankami velmi zdrženlivě a liknavě, například z důvodu nákladů. Ve Francii jsou náklady na vytvoření jednotné oblasti pro platby v eur vyšší než zavedení eura samotného. Můžeme si to mm, přiblížit, když si uvědomíme dvě věci. Eh, jednak. Hovořili jsme o tom již v souvislosti s dodržováním pravidel a za druhé, a to nesmíme opomínat, že se jedná o konvenční aktivity a tudíž musí být vše i eh, náležitě uhrazeno a mm, odměněno. Je tady možnost eh, přímo stanovovat marže které jsou eh, přemrštěné, nadměrné, takže se to kritizuje právem. A proto, paní komisaři, počítáme s vaší podporou tak, aby eh, tohoto pokroku bylo co nejdříve dosaženo eh, a sice v podobě bezhotovostních převodů SEPA. Pan Bulman, dvě minuty. Děkuji. Jednotný, jednotná oblast pro platby v eur je um, nedílnou součástí evropského jednotného trhu. Díky panu Gozesovi jsme toto iniciovali. Moje frakce stojí zatím, chce, aby eh, se to stalo funkční. Já osobně nemám nic proti tomu, jestliže stanovíme konečné datum pro přechod eh, s tím, že na eh, dvou, třech nebo čtyřech měsících ani tak nezáleží. Záleží záleží na funkčnosti a eh, k funkčnosti patří dvě věci. Jednak výzva na adresu eh, se průmyslu, sektoru, musí to být uživatelsky příznivé a přátelské, nesmíme a nemůžeme si dovolit žádný latentní odpor nebo eh, nostalgické vzpomínání na ten původní systém, tudíž to skutečně musí být příznivé pro uživatele. A za druhé to musí být i v zájmu ehm, sektoru, bankovního sektoru jako takového a průmyslu jako takového. A tady se chci dotknout ještě eh, mm, jednoho bodu, jakéhosi kamenu sváru. Jedná se vlastně o způsob mm, mm, eh, uhrazování eh, dluhopisů. Tady stále je ještě určitý problém, respektive také se jedná o systém přímého inkasa, kde to eh, poněkud eh, zadrhává. A tady je nutno do určité lhůty, řekněme do konce letošního roku, předložit konkrétní návrh. Není možné mm, říci bankovnímu sektoru, že je nutno přijmout termín, ale nevzít na sebe zodpovědnost zodpovědnost za odstránění závad a poruch, které samotný bankovní sektor odstranit eh, neumí. Takže potřebujeme jakousi společnou odpovědnost a to je i náš příspěvek do diskuse. Děkuji. Děkuji. Pan Ehrenhauser, jedna minuta. Euro haben. Je dobré, že máme euro malé země jako Rakousko, by již za finanční krize v roce 2007 by se bývaly dostaly pod velký tlak. Ale s eurem souvisí také zodpovědnost a zde musíme položit komisi různé e, otázky, kdo je zodpovědný za deficit eura, kdo je za druhé zodpovědný za to, že jsme se již dříve neseznámili se špatnou statistickou Řecka. Za třetí, dnes hovoříme o Řecku, ale není vlastním problémem Španělsko. Za čtvrté, může nám e, komise garantovat, že Španělsko nám nebude dávat špatnou špatná čísla. Já tady požaduji transparentnost a také zodpovědnost příslušných osob. Jenom tehdy, jestliže budou osoby také zodpovědné, tak můžeme také garantovat, aby pravidla hry se konsekventně dodržovala. Děkuji. Pan Ferber, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Nejdříve je to správné, že k společné měně patří také společné postupy a myslím si, že je také správné přemýšlet o tom, jakým způsobem společné postupy, které se zatím všude v celé oblasti neprosadily, aby se více prosazovaly a platily. Ale také musíme na několika místech pravidla přizpůsobit. Já jsem ze země, kde postup v rubopisový systém pro bezhotovostní převody a tedy přímého inkasa je důležitý a často se uplatňuje, ale v současné době tento postup přímého inkasa je velice složitý a já bych tedy byl velice rád, kdybychom směřovali k nějakému konečnému datu, tak abychom na jedné straně tady neměli náchylnost k podvodům, což je v přeshraniční oblasti problém, ale na druhé straně také, jestliže se tady například také strhává a inkasují například abonemá na noviny a také pojistky a tak dále, tak aby toto mohly podniky a společnosti dělat velice jednoduše. Právě proto také máme pasáž v našem návrhu k tomuto tématu, takže jde o to, aby postupy, které se již v členských státech osvědčily, aby poté mohly být uplatňovány v rámci SEPA. Děkuji vám. Děkuji, pan Karas má dvě minuty. Pane komisaři, pane předsedo, dámy a pánové, já mám za to, že všichni se shodneme na tom, že odpovědí pana komisaře na příslušnou otázku považujeme za správnou a dobrou a děkujeme vám za ní odpovídá také cílům Evropského parlamentu. A pak druhá věc, to je metoda samoregulace, kterou jsme zvolili. V bankovnictví eh, je to metoda taková, kde funguje, když orgány dobře pracují a kde se několik set bank eh, v krátké době eh, přizpůsobili a vpravili do systému SEPA. SEPA je součást jednotného trhu, je to větší prostor než prostor eurozóny, ale není ještě celá završen a já se výslovně přimlouvám za stanovení závazného konečného termínu, protože doufám, že takovýmto datem také zvýšíme tlak na dořešení otevřených otázek a na prosazení právní závaznosti a právní jistoty a tím pádem ještě ukážeme na všechno to, co je nutno eh, dořešit. Tento mm, termín je nutný eh, proto, aby eh, oblast SEPI e byla co nejdříve nedílnou součástí jednotného trhu. Pane Seba e je velice dobrá iniciativa, která nepochybně zvýší efektivitu přeshraničních plateb a rozpříštěný trh se stane jednotným, což umožní zase klientům, aby mohli provádět platby vůči komukoliv v této oblasti s pomocí jednoho souboru platebních nástrojů. Dále bude také možné odepisovat vlastně celkové náklady na převody kapitálu po celém regionu, což je zhruba 2 3 v současné době hrubého domácího produktu produktu. Musíme si uvědomit, že hlavním cílem SEPA je vytvořit skutečně vnitrostátní neboli vnitřní eh, platební oblast v Evropě. A abychom dosáhli toho cíle, není to samozřejmě vůbec lehké, zejména když musíme jako vždy bohužel hledat eh, kompromis eh, mezi různými zájmy vše evropské bankovní komunity. Je to velice nákladný proces vypracování standardu SETA a samozřejmě, že dnes a v poslední době vůbec banky mají e, veliké starosti. Je třeba udělat analýzu a myslím si, že je třeba co nejrychleji nastavit realistický harmonogram. Je velice důležité, aby tady byla právně závazný termín pro e, vytvoření e, závazných nástrojů SEPA, jak právě bylo řečeno. Je nepřijatelné, že dnes ještě neexistuje žádný konkrétní harmonogram harmonogram, představa, že vnitrostátní standardy by měly běžet současně se standardy SEPA je protiproduktivní a neefektivní. Proto doufám, že vy, pane komisaři, vnesete jistotu do toho křehkého sektoru a že zajistíte, že skutečně tady bude finální datum pro eh, migraci na nástroje SEPA. Děkuji, přistupujeme nyní eh, k proceduře Catch the Eye. Pane Pane komisaři, pane předsedo, v Rumunsku podnikáme důležité kroky pro implementaci SEPA. V roce 2009 směrnice 76 z roku 2007 k platebním službám byla implementována do rumunského práva již v roce 2007 Rumunský bankovní asociace Svaz, která je také součástí Evropské bankovní asociace, již se přihlásil k SEPě. E. To znamená, do doby zavedení eura v Rumunsku implementuje veme v Rumunsku veškeré předpisy týkající se například přímého inkasa. Pokud se týče SEPy, tak tento sehrává velice důležitou roli. Toto se platí pro, toto platí pro všechny platby z veřejného sektoru. Finanční sektor v Rumunsku slíbí, byl, že přistoupí k sobě v době zavedení eura v Rumunsku. Ještě jednou pan Barnier za komisi. Pane předsedo, dovolte mi, abych vám všem poděkoval, všem, kdo jste vystoupili v této diskusi. Velice to na mě zapůsobilo, co řekli všichni řečníci po úvodním slovu paní Bowles, protože tady se projevila je velká jednomyslnost. Ukazuje se, že parlament je obecně vzato pro zavedení eh, této jednotné oblasti pro platby, jak už vyjádřil před dvěmi lety v usnesení a myslím si, že teď už je to třeba dokončit. Velice na mě zapůsobil eh, stupeň jednoty. Všichni trvají na tom, že už je třeba stanovit konečný termín. A já chci znovu zopakovat eh, svůj závazek, že takový termín skutečně bude eh, stanoven. Jenom vás prosím, abyste mi dali k dispozici ještě několik týdnů času, abych se mohl sejít s hlavními aktéry v bankovním sektoru. Učiním tak rychle. Myslím si, že to bude bude stát za to a poté, až bude e, konzultace uskutečněna k této věci a k tomu, jak správně implementovat CETA, pak rozhodnu ohledně budoucnosti, ohledně termínu. SEPA nebude úspěšná, ne, dodrží-li požadavky, které se týkají drobných eh, uživatelů, drobných podniků, vůbec koncových uživatelů, protože důležité je brát v úvahu hlavně zájmy koncových uživatelů. A co řekla paní Metesku, já rozhodně budu také dbát na zájmy nových členských států. Určitě eh, vy nejste jediný stát, který má zájem se připojit k SEPA. Pak eh, co se karet týče, o tom se hovořilo také na slyšení. Tady potřebujeme vnější jasnost a tady budu potřebovat trochu více času. Budou to spíše měsíce než týdne a na konzultace, abych si uvědomil, eh, o co jde hlavním protagonistům, jak bude možné zajistit koordinaci, když eh, eh, přijde na uskutečnění vše evropského systému plateb prostřednictvím eh, platebních karet. A samozřejmě funguje to všechno i v rámci hospodářské soutěže. Takže já vám ještě jednou velice děkuji za vaši podporu SEPA, což je v souladu se závazky i Evropské komise. Děkuji. Děkujeme paní Bowles, děkujeme řečníkům, panu komisaři. A nyní budeme pokračovat, respektive napřed eh, si řekneme, eh, že rozprava k této zprávě je ukončena a hlasování se koná zítra. A podle pořadu jednání eh, nyní přistoupíme ke zprávě pana Léneho. Jedná se o roční účetní závěrky některých forem společností a mikrosubjektů. Pan Lene má čtyři minuty. Pane předsedo, dámy a pánové, v této zprávě se